Takže začínáme se sděleními. Obdržela jsem od skupiny SAD žádost o nominaci Giovanniho Barbagala jakožto člena výboru pro regionální rozvoj a zároveň delegace pro vztahy s Mašerekem. Máte k tomu nějaké připomínky? Není-li tomu tak, tak to schvalujeme. Oui, je vais maintenant donner la parole à monsieur... A nyní ještě pan Taranc, který požádal o slovo. Prosím, máte slovo. Un peu de silence, s'il vous plaît. Prosím o klid sále. Merci, madame présidente. Ma, tahaksin parlamenti Děkuji za slovo, vážený. Vážená paní předsedající, rád bych informoval parlament o tom, že zde máme velice důležitou delegaci matky, otce, estonské demokracie, kteří s námi sedí zde u nás na galerii. Vítáme vás. Bienvenue aux